Buongiorno a tutti, prendete posto che Dobrý den, prosím začneme, protože už máme trochu spoždění. Partiamo con eh, la... Začneme tím, že přijmeme pořad jednání. Pořad jednání, jako vždycky, již máte těch vašich materiálech a tudíž pokud eh, žádný z poslanců či poslankyň nemá k tomu nějakou připomínku, tak tento program budeme považovat za přijatý. A teď, eh, co se týče sdělení. Především jsem chtěla připomenout, že se Eh, výbor ITRE se jde 27. března v úterý, protože se sejdeme společně s výborem pro dopravu na téma mechanismus pro propojení Evropy podle článku 51. A tudíž jsem to chtěla připomenout, poněvadž toto úplně nebylo původně plánováno v našem kalendáři. Hned přejdu k bodu čtyři programu, který se týká programu pro konkurenceschopnost podniků, a to především malých a středních podniků. Dnes máme několik bodů, které se zabývají právě tímto tématem a máme to potěšení, že zde máme mezi námi pana Daniela Kalegu, který je naším člověkem pro malé střední podniky na evropské úrovni. Samozřejmě zastupuje zde generálního ředitele DG pro podnikání. Ale nejprve dáme slovo hned panu zpravodaji což je pan Kreuzmann. Děkuji. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paní předsedkyně, program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků, neboli COSME, na léta 2014 až 2020 se týká eh, aspektů programu pro konkurenceschopnost a inovace, programu SIP, především eh, ty prvky, které se týkají konkurenceschopnosti. Další body SIPu, jako je inteligentní energie, podpora IKT, ekoinovace a tak dále, tyto věci budou převedeny do nového programu Horizont 2020 v rámci kosme tak zůstanou podnikatelské iniciativy a inovace. To zahrnuje celou řadu opatření, jako je například e, skupina na vysoké úrovni zainteresovaných stran, takzvaná skupina Stoiber, e, pro přípravu e, prodání k dispozici finančního kapitálu a také Eh, Enterprise European Network. Eh, vítáme, že program CIP nebyl plně absorbován horizontem 2020, jak se původně plánovalo. A protože eh, tak by dostatečně nemohla být podporována konkurenceschopnost malých a středních podniků ze strany EU. A poslanci společně s komisařem jsme se o to zasadili. Máme rozpočet 2,5 eh, miliard eur eh, ve srovnání eh, s rozpočtem programu CIP. Tam to bylo asi 1,1 miliardy eur, takže se to zdvojnásobilo. Vítáme další nástroje, které mají 1,4 miliard eur takže představují více než polovinu programu COSME. Víme, že existuje potřeba financování ze strany podniku, která je neuspokojena kvůli hospodářské krizi. Já jsem přišel s celou řadou vylepšovacích návrhů. Měli bychom se soustředit především na konkurenceschopnost. Politické cíle, myslím, můžeme přivítat, nicméně je potřeba je trochu upravit. Program má obecné cíle i jednotlivé cíle. První obecný cíl je posílení konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti podniků v Evropské unii, včetně cestovního ruchu. Dále iniciativy týkající se boje proti klimatickým změnám v oblasti cestovního ruchu. To spadá pod jednotlivé cíle. Máme zde nejrůznější priority. Jde nám především o to, aby nedošlo k omezení podpory pro malé a střední podniky. Já pleduji eh, proto, aby ten program, který má relativně omezený rozpočet, se soustředil na jeden hlavní cíl, a to je posílení konkurenceschopnosti. A to platí pro všechny odvětví. Trvalá udržitelnost eh, by měla spadat pod program Horizont 2020. A protože tam by bylo k dispozici například 6 miliard pro čistou energii, 2 miliardy pro ekologickou dopravu a další miliardy pro suroviny a energetickou účinnost. 3,4 miliardy budou investovány do zprávy surovin. Jde nám eh, v rámci našeho programu především o to, abychom posilovali konkurenceschopnost podniků a chceme zajistit konkurenceschopnost. Eh, měla by to být trvale udržitelná konkurenceschopnost. Takže pokud se na trvalou udržitelnost díváme z tohoto úhlu pohledu, potom eh, samozřejmě ta souvislost eh, je správná. Malé a střední podniky ze všech odvětví by měly dostat stejnou příležitost, stejné možnosti. Já nepovažuji eh, za správné, aby cestovní ruch byl nějakým způsobem vyzdvihován oproti ostatním odvětvím. Víme, že cestovní ruch je něco, na co se hodně soustředíme po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Já už jsem v výboru IMCO předložil zprávu týkající se toho, jak e, můžeme podporovat cestovní ruch e, v Evropě. Takže bychom se měli ubírat e, právě tímto směrem. Existují různé projekty, které pomají, pomáhají malým a středním podnikům, včetně podnikům v cestovním ruchu. A nicméně i tyto podniky musí splnit určité požadavky. V oblasti cestovního roku ruchu se zde navrhují k dispozici 130 milionů eur Pro eh, nové koncepty celkově je to jenom 67 milionů eur. A takže já myslím, že cestovní ruch by se mohl začlenit i pod tyto inovativní iniciativy neměl by být žádným způsobem zvlášť vyčleňován. Chceme posílit celkově malé a střední podniky, protože pokud se nám to podaří, vytvoříme také nová pracovní místa a to je zásadní. A dále, pokud jde o malé a střední podniky, je třeba posílit možnost fungování podniků přeshraničně. Převod podniků eh, je důležitý pro růst malých a středních podniků. Často dochází k převodům podniků, eh, k rozšiřování podniků a tím se vytvářejí nová pracovní místa. Při neefektivním převodu podniků eh, dochází k tomu, že přicházíme o pracovní místa a že také podniky zanikají. Takže myslím si, že bychom se měli podívat na to, jak podporovat podniky v tom, aby pokračovaly. Když e, rodinné podniky například e, nemají nikoho, na koho by, byly mohlo, na koho by mohly být převedeny, potom by měly mít nějakou možnost jiného převodu. A otázka je, do jaké míry zde bude možné odlišit e, kosmé od horizontu 2020 v současné eh, době do kosme eh, spadají eh, služby. Kosme se zároveň soustředí na zlepšení produktivity a využívání zdrojů. Podle mého názoru to jsou výsledky inovací, které nutně nevycházejí z výzkumu, ale spíše z optimalizace postupu. A tak se objevuje otázka, zda inovace by neměla být podporována přímo z programu Kosma, ale na to by bylo potřeba více peněz. Měli bychom se snažit to pro malé a střední podniky co nejvíce zjednodušit, aby se mohli zapojit do tohoto programu. A tak se musíme zamyslet nad tím, do jaké míry u Horizontu 2020 by se eh, měly změnit limity, protože někdy jsou příliš vysoké pro malé a střední podniky. Takže myslím, že by bylo dobré setkat se s kolegy, kteří mají na starost Horizon 2020, abychom se podívali na to, jak můžeme zjednodušit přístup pro malé a střední podniky. A pokud bude možnost eh, převést prostředky mezi eh, programy COSME a Horizon 2020, měli bychom se nad tím zamyslet. tak abychom zajistili, že e, větší podniky než tedy ty malé a střední podniky nad 250 zaměstnanců by měly možnost využívat horizontu 2020. Já se domnívám, že v některých oblastech potřebujeme více e, kvalitativních než kvantitativních e, ukazatelů, aby se skutečně měřilo to, co potřebujeme. Například nestačí Eh, měřit eh, zjednodušování jenom eh, počtem vzniku nových podniků, protože zde není přímá souvislost. Myslím si, že by bylo dobré snažit se hodnotit to, kolik podniky ušetří v důsledky zjednodušování. Něco takového navrhla také skupina Stoiber a já si myslím, že to je dobrá myšlenka, kterou bychom měli podpořit. A horní hranice pro ručení je podle mého příliš eh, nízká. A facilita pro eh, záruky úvěrů by tedy měla mít změněný limit. Máme zde facilitu v rámci Horizontu 2020, eh, ta je ale k dispozici jenom pro inovativní podniky. To znamená, že neinovativní podniky eh, nemohou získávat eh, úvěrovou záruku v rámci žádného z obou programů, protože je zde chybně nastavený, nastavený limit. Myslím si, že to není v zájmu Evropské unie. Myslím si, že ten eh, limit 150 tisíc eh, by měl být pozměněn. Tím by bylo možné, abychom eh, uvolnili, umožnili podnikům lépe investovat. Dále je třeba řešit selhání trhu také na národní úrovni. Je potřeba zamyslet se nad tím, jak je možné poskytnout eh, úvěrové záruky také přes hraničně, aby zde vznikl trh. V současné době se ukazuje, že něco takového, takovýto trh je hodně omezený. A malé a střední podniky eh, potřebují eh, kredity, potřebují úvěry. Často nemají dispozice, k dispozici rizikový kapitál. a to pro ně představuje velké problémy. Mnohokrát děkuji, bylo to hodně obsáhlé. Nicméně já předpokládám, že od zpravodaje očekáváte, že přijde s určitými podněty a já se nyní těším na příspěvek komise a samozřejmě také na příspěvky kolegů stínových zpravodajů. la parola. Děkuji. Nyní zástupce Evropské komise, pan Kalea Crespo. <clears throat> Děkuji mnohokrát. Vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, jsem velice rád, že tady dnes mohu vystoupit a představit program COSME tomuto výboru. Od 1. února jsem novým generálním ředitelem generálního ředitelství pro podnikání a průmysl, ale už jeden rok vykonávám úlohu takového zmocněnce pro malé a střední podniky. V této úloze budu pokračovat i nadále a je tedy třeba ukázat, že Evropská komise skutečně přikládá velký význam politice pro malé a střední podniky. Mám tady několik eh, slajdů, na nich stručně představím hlavní cíle a body programu COSME. Tento první slide ukazuje význam malých a středních podniků v evropském hospodářství. To je skutečně východisko. Malé a střední podniky sehrávají ústřední úlohu v evropském hospodářství. Máme 23 milionů malých a středních podniků, což tvoří 99 evropských podniků a je to vůbec největší zdroj tvorby pracovních míst. Dvě třetiny nových pracovních míst vznikají eh, v soukromém sektoru právě v malých a středních eh, podnicích. Podíváte-li se na statistiky za posledních 8 let, 85 všech nových pracovních míst eh, vytvořily malé a střední podniky. Takže oni jsou opravdu páteří evropského hospodářství a musíme vyvíjet velice silnou politiku ve prospěch malých a středních podniků. Ten druhý obrázek ukazuje, že také jsou eh, vlastně nejslabším článkem v tom smyslu, že hospodářská krize je velice tvrdě postihla. Eh, říká se, že v Evropě 23 milionů nezaměstnaných, máme jich 24 milionů, je to 10 pracovní síly, průměrný deficit 7 eh, HDP a zadlužení v průměru ve výši 80 a více HDP a všechny tyto makroekonomické problémy velice postihují malé a střední podniky, protože, jak jsem říkal, jsou tím nejslabším článkem, které, který trpí z hospodářské krize. Jaké jsou problémy, jimž tyto podniky dnes čelí? Jinak je to nedostatek likvidity. To je vůbec nejvýznamnější problém, s kterým se potýkají vlastně rozpad toho uvěrovacího systému. Téměř třetina malých a středních podniků, která si požádala o bankovní půjčku, nezískala ty finance. Buď eh, jim ta půjčka byla úplně zamítnutá, anebo jim bylo řečeno, že jim nemůžou dát tolik, kolik chtějí. 500 až 700 tisíc firem se právě nyní potýká s tímto problémem. Druhý problém, který máme, to je přístup na nové trhy pouze čtvrtina malých a středních podniků v Evropě přímo vyváží eh, na jiné trhy v EU a pouze jedna osmina vyváží mimo EU. Takže tyto podniky mají strukturální problémy s tím, aby se zapojili do vývozu. V neposlední řadě se chci zmínit o byrokracii pro malé a střední podniky velice obtížné splnit všechny požadavky, eh, které se neustále objevují. Nové postupy, nové zprávy, nové formální požadavky. To je velký problém. Kdykoliv mluvíme se zástupci malých a středních podniků, říkají, musíte s tím něco udělat, protože my nejsme schopni zvládnout takové množství nových mm, pravidel a administrativních postupů. Jaká je tedy naše reakce? Naší reakcí je právě program COSME. Komise navrhuje, aby zájmy malých a středních podniků se promítly do celých finančních výhledů. To znamená, všechny strukturální fondy, finanční nástroje budou mít i složku týkající se malých a středních podniků. Dále také navrhujeme program, který by se výslovně zaměřoval na konkurenceschopnost a růst malých a středních podniků. Ten Konkrétní program pro malé a střední podniky se právě nazývá COSME, což je zkratka, která znamená konkurenceschopnost a růst pro malé a střední podniky. Ten program by měl mít 2,5 miliardy eur a jak říkal správně pan Kreutzmann, jedná se o dvojnásobek prostředků eh, CIP. A tady dáváme tedy zvláštní pozornost malým a středním podnikům. Jsou tam čtyři hlavní priority. Eh, to je zlepšení přístupu k financování, dále zlepšení přístupu na trhy, podpora podnikání a zlepšení rámcových podmínek pro evropské firmy. Nyní bych se chtěla zmínit o jednotlivých čtyřech prioritách. První priorita zlepšení přístupu k financování. Máme tady rozpočet 1,4 miliardy eur a tento rozpočet bude využíván pomocí dvou nástrojů. To jsou záruky za půjčky a my navrhujeme, aby vlastně z toho rozpočtu 1,4 miliardy eur se financovaly právě záruky za půjčky. Ve většině členských států, když tyto podniky jdou do banky, potřebují podporu a Evropský investiční fond jim tuto podporu Eh, poskytne. Podle našich statistik tyto záruky mají velký pákový efekt. Za každé euro, které je takto použito, vznikne dalších 30 eur z hlediska dalších půjček pro malé a střední podniky. A druhý nástroj to jsou fondy rizikového kapitálu. V CIP se používá 2,2 miliardy euro rizikového kapitálu Eh, kapitálu a i to je velký pákový efekt, protože to může vyprodukovat dalších 350 eh, milionů eur. Druhá část programu, druhá priorita, to je zlepšení přístupu na trhy. Chceme se soustředit na poskytování služeb malým a středním podnikům, tak, aby tyto podniky mohly expandovat. Když nějaká firma vyváží, může růst, může tvořit nová pracovní místa, může inovovat, ale malé a střední podniky tady čelí mnoha problémům. Proto potřebují podporu, školení, informace a my chceme takto malým a středním podnikům otevřít nové možnosti. Máme síť Enterprise Europe, která takovéto služby už malým a středním podnikům poskytuje a chtěli bychom tu podporu ještě posílit. Je to tedy ta síť Enterprise Europe, která je takovým silným základem. A pak tady máme ještě sdělení malé firmy Velký svět. To je taková no, síť, která se týká 40 eh, zemí. Jsou tam zapojeny hospodářské komory, združení podnikatelů, a více než 300 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří jsou k dispozici malým a středním podnikům. Ale chceme eh, s tou podporou ještě dále pokračovat. Tady bych chtěl zdůraznit eh, úspěch takzvaného IPR Heldesk v Číně, což je takový úřad, který vlastně pomáhá podnikům. Eh, vlastně původně to byla pilotní akce, která vznikla na, původu, na půdě Evropského parlamentu a já za to chci parlamentu poděkovat, protože díky tomu se dostalo firmám velké podpory a je to velice důležitý nástroj. Potřebujeme tedy takovou síť, budeme nadále sledovat situaci, nechceme nějaké zdvojování práce, ale určitě tady jsou ještě další možnosti, jak podpořit malé a střední podniky. Třetí priorita podpora podnikání. To je v Evropě opravdu veliký problém. Podíváte-li se na statistiky, stále méně Evropanů chce na sebe vzít to riziko. Stále méně Evropanů si chce založit vlastní firmu. Pokud porovnáte ta čísla s Ázií nebo se Spojenými státy, tak v Evropě je skutečně problém s vytvářením nových firm, s tím podnikatelským duchem. Zde jsou především důležití mladí lidé. Díky parlamentu jsme mohli zahájit Erasmus pro mladé podnikatele, který umožní eh, mladým podnikatelům stvárnit až šest, strávit až 6 měsíců se zkušeným podnikatelem. A my bychom tuto iniciativu chtěli dále posílit, protože to je velice úspěšný program. Dále také se chceme zaměřit na ženy podnikatelky. Evropská síť eh, velvyslankyní ženských podnikatelek je další příklad. Eh, je to síť aktivní ve 22 zemích a my bychom ji chtěli podporovat i nadále. Eh, začalo to poměrně nedávno a je to další z oblastí, kterou chceme podporovat z programu COSME. Čtvrtá priorita zlepšování rámcových podmínek. Pan Kreuzmann tady o některých eh, hovořil například při převádění eh, firmy jinam, po, při zjednodušení, snižování byrokracie. Eh, to jsou všechno věci, eh, které určitě mm, mohou souviset s prováděním tzv. Small Business Act. Určitě takovéto změny by přispěly k řešení v Evropě. Třeba zkrácení doby potřebné na založení podniku. To můžeme dosáhnout tím, že se třeba usnadní vlastně přemístění eh, firmy. Tyto programy nám umožní vyměňovat si ty nejlepší postupy a také bych tady chtěla zmínit ty vyslance nebo zmocněnce pro malé a střední podniky. V každé zemi je teď jmenován zmocněnec pro malé a střední podniky a je to tedy ve všech zemích. Kosme by měl být program, nástroj, který tato ehm, opatření usnadní. Pan Krojcman ve své prezentaci zmínil několik otázek. Zmínil problém cestovního ruchu, tam máme specifický právní eh, základ, bylo nám řečeno, že je to tady zapotřebí eh, právníky, ale chceme opravdu pokryt všechna odvětví. Dále, přemysťování, převod firem, transfer firem, to je důležitý prvek, který může být financován. A potom zpravodaj také zmínil vazbu na Horizont 2020. Zítra se bude konat slyšení k Horizontu 2020 a my se těšíme, že parlament zajistí vyváženost obou programů. A pan Kreutzmann tady hovořil o Štojberově skupině. My určitě jsme připraveni spolupracovat za účelem vyjasnění ukazatelů a také hovořil eh, o některých detailech, jako je úroveň půjček pro podniky. To jsou věci, které určitě můžeme vyjasnit ještě. Ale na závěr bych eh, tady chtěl říci, že před námi stojí skutečně velice důležitý úkol. Politika ve prospěch malých a středních podniků je nyní prioritou. Více než kdy jindy musíme poskytovat finanční prostředky, spojit své úsilí, tak aby malé a střední podniky, které jsou obětí krize, z ní mohly vybřednout a stát se naopak klíčovými hráči při překonávání důsledků krize. Takže poskytněme nyní našim firmám odpověď, pomožme jim růst a chceme spojit síly s Evropským parlamentem, budeme se v tom plně angažovat a budeme jim tady pomáhat růst. Děkuji. Grazie per questo. Děkuji za tuto prezentaci a nyní má slovo první stínový zpravodaj, který je přítomný, pan Bernstein. Thank you so much. I think most of us... Děkuji. Všichni asi souhlasí, že hlavním problémem našich malých středních podniků je přístup k úvěrům, k trhům a boj s administrativou. Já myslím, že návrh komise vypadá dobře a chci také poděkovat generálnímu Eh, ředitelovi, mm, panu Krespo, za úvod do tématu. Mm, líbí se mi ta základní myšlenka, to znamená, aby eh, toto téma se stalo tématem průřezovým napříč eh, všemi programy a i ten program Horizont má zlepšit přístup malých středních podniků. Návrh pana Krojcmena je takovým vyváženým programem, který se snaží vyvážit dlouhodobé myšlení, dlouhodobou perspektivu a zároveň mm, podporovat podnikatelského ducha v Evropě, aby to bylo k něčemu, aby to mělo nějaký efekt, účinek, abychom eh, především díky tomu zlepšili přístup ke kapitálu. Ale zastávající ekonomické situace Cíl Evropy 2020 je růst a tomu je třeba dát prioritu. 2,5 miliard euro, to je 0,2 několikaletého finančního rámce a <clears throat> my bychom měli zvážit navýšení tohoto rozpočtu. Těším se na diskuzi s panem Krojcmanem a s dalšími stínovými. Je tady několik míst, kde lze co ještě zlepšit. Podle mě třeba cestovní ruch. Nejsem, si, nejsem přesvědčen, že by bylo vhodné tady e, e, dát hm, takový důraz na jeden sektor, jako je cestovní ruch, protože zde jsou další sektory, jako energetika, výroba potravin či informační konf- a komunikační technologie. A <clears throat> já si nemyslím, že toto je ta správná cesta vpřed. I když vybereme jeden konkrétní sektor, tak eh, zde máme další hm, sektory, které možná mají větší potenciál než cestovní ruch. A co vývoz služeb? Vnitřní trh pro služby, to je nový trh, ale pořád ještě tady celá řada umělých hm, bariér pro vývoz služeb a pokud je o přístup k financím je eh, samozřejmě eh, velice eh, dobré tedy zde využít tedy potenciál prostředků, finančních prostředků, ale je to situace, kdy banky jsou velice mimořádně opatrné a jsou laxní k tomu půjčovat peníze, takže by bylo vhodné se zamyslet nad tím, jak zlepšit přístup ke kapitálu, protože to podpoří růst. Jedna třetina podniků údajně nedostane ty prostředky, které potřebují a chtějí. A já myslím, že ten výbor Kosme vypadá dobře proto a zde je třeba tedy nastavit rovnováhu mezi eh, půjčováním eh, kapitálu a zárukami za eh, kapitál. A aby to mělo skutečný efekt pro evropský růst a konkurenceschopnost. Je třeba Eh, zde eh, zajistit co největší pákový efekt evropských prostředků, aby ty peníze eh, byly účinné v terénu, aby ty mm, peníze, ty prostředky se dostaly do firem, abychom i snížili byrokracii. Zde bychom měli být ambicioznější při snižování byrokracie. Skutečně musíme mít zde jasné cíle snižování byrokracie. I zde v našem každodenním životě v parlamentu my produkujeme eh, byrokracii a mm, tudíž my bychom měli pracovat na mm, obecném snížení byrokracie všude a k tomu musíme mít jasné cíle. A teď pokud jde o přístup k trhům, tak je třeba zajistit, že budeme <clears throat> mít i k tomu uspůsobené struktury a programy. To je zásadní, když diskutujeme o tom, jak pomoci malým středním podnikům, jak se dostat na trhy, tak to je i součást zprávy kolegy Rybika, o které se bude diskutovat dnes později. A já si nemyslím, že výbor, že program Kosme eh, s takovým malým rozpočtem by měl zahrnovat i země EFTA, ESVO. A měli bychom samozřejmě pomáhat kandidátským zemím, ale země, které si zvolili, že nevstoupí do společenství, no tak e, Evropská unie měla by jim dát k dispozici naše programy, když jde o zvyšování naší konkurenceschopnosti. Já zde e, upozorňuji přece, že jde o e, peníze daňových poplatníků členských států. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek a máme zde devět mm, zájemců a uzavírám seznam řečníků a musíme se pokusit, eh, aby respektovat tři minuty každý, abychom příliš nerozšířili tuto diskusi. Pan Rybik. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Äh, freut mich, dass äh, Herr Kreuzmann diesen Bericht, äh, glaube ich... Děkuji vám. Já jsem velice rád, že pan eh, Kreuzmann poukázal na to, co je důležité. My jakožto Evropaně musíme být konkurenceschopnější. Krize veřejného zadlužení nás nutí k větší produktivitě. Také pracující chtějí vyšší mzdy a je proto třeba stanovit rámcové podmínky, eh, které nám umožní těchto cílů dosáhnout. Jedná se nejen o rekapitalizaci členských států, nemůžeme dodávat kapitál jenom bankám, ale i státům, aby to nešlo na úkor malých a středních podniků, protože vlastní mění malých a středních podniků je v Evropě poměrně nízké. Samozřejmě, když neexistuje rizikový kapitál, který je k dispozici, neexistují úvěry pro podniky. A to znamená, že investiční snahy nejsou úspěšné a není tak ani možné platit vyšší mzdy. Proto bychom se měli soustředit na to, jak řekl ministr financí Mikloš ze Slovenska, že je potřeba, aby peníze zůstaly tam, kde pracují nejproduktivněji. A poučili jsme se, že většina eh, pracovních míst vzniká eh, v nových podnikách. 85 eh, pracovních míst vzniká v nových podnicích. To musíme mít na paměti. Víme, že mladí podnikatelé eh, pracují hodně efektivně, pracují často v průměru 49 eh, hodin týdně a tak je zásadní, aby pro ně existovala také odpovídající mzda. Je právě u takovýchto podniků nutné, aby zde existovaly možnosti úvěrových záruk. Často mohou malé, mladé podniky pouze část svých investic účtovat jako náklady. A já si myslím, že je potřeba, abychom se podívali na to, jak vypadá optimální model odpisů z daně. V Americe například je možné určitý obnos paušálně odpočítat od daně Eh, pokud jde o náklady. Eh, v Evropě je to komplikovanější. Eh, znamená to tedy, že podniky si musí brát větší úvěry, protože nemají peníze na investice a vzniká tak takový začarovaný kruh. My ho musíme prolomit. Myslím si, že eh, je potřeba, abychom zaručili, že eh, podniky budou platit odpovídající mzdy svým zaměstnancům. Zároveň se musíme podívat na to, kdo nese riziko. Když někdo zač, zahájí nový podnik, eh, často tento mladý podnikatel nese velké finanční riziko, Eh, toto riziko nesou ehm, případně rodiny tohoto podnikatele a banky jsou velice tvrdé. A když se eh, projekt nevydaří, potom celá rodina přijde o prostředky. I když eh, pracují velice tvrdě a tak musí existovat určitá riziková prémie a pro ty, kteří se snaží začít nový podnik a, a, a pracují efektivně. Já jsem odpovědný také ve výboru pro eh, rozpočet a já bych chtěl poukázat na to, že musíme dávat eh, pozor, aby malé podniky, eh, především mikro nadnárodní podniky, které se tedy soustředí na více národních trhů, abychom tyto podniky podporovali, protože mají problém v důsledku globalizace. A myslím, že i Fond pro přizpůsobení se globalizaci by se mohl podívat na to, jak podporovat takovéto podniky. Zároveň eh, bychom se mohli zamyslet nad eh, pokutami, které uděluje Evropská komise například eh, udělala pokotu Microsoftu za porušování hospodářské soutěže. Možná by prostředky z těchto pokut mohly být využívány právě na podporu takovýchto mikro podniků, a případně by mohly být k dispozici programu COSME. Eh, poslední věc, eh, byl vytvořen eh, Evropský, institut, Evropský technologický institut, ten byl vytvořen s cílem šířet vědomosti a snažit se o to, abychom naplnili Lisabonskou agendu, aby se Evropa stala vědomostní společností. A já si myslím, že by bylo dobré tento institut propojit s programem COSME, abychom dosáhli toho, že těch 25 milionů nezaměstnaných v Evropě najde pracovní místo. Děkuji kolegovi Rubikovi. Eh, důležitý příspěvek, eh, i eh, protože jste zmínil rozpočet, ale prosím, nepřetahujte příspěvky, protože to by jsme ani nezvládli dnešní program. Kolega Merkis. Thank you so much, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za velice zajímavé příspěvky a za velice komplexní náhled na věc. Prosím, ale mohl byste trochu více říci, jaký je vztah mezi Kosme a Horizont 2020? Protože pokud se nám podaří chovat se inovo, lépe inovativně, tak potom samozřejmě internacionalizace podniků bude také jednodušší. Protože zaprvé musíte mít nějaký výrobek či produkt, který e, pro, budete prodávat a samozřejmě takový inovativní, novátorský se prodává lépe než ten normální. Takže buď musí jít o mm, výrobek inovativní, anebo zase naopak velice tradiční, poněvadž se máme paní předsedkyně, tak třeba <clears throat> krásné designerské výrobky z Itálie, které se dobře prodávají po celém světě. Takže můžete eh, trochu vysvětlit, jak na to. A potom <clears throat> jsou to <clears throat> eh, ino, eh, ty firmy, které produkují inovaci a ty, které ji přebírají. A co udělá Kosme pro oba typy podniků? Já někdy souhlasím s kolegy, kteří říkají, nebo když vy říkáte, že <clears throat> přístup k financím teď je velkým problémem v době úvěrové krize. Ale jsou zde ještě jiné problémy a e, to jsou pravidla, protože my máme mnoho pravidel, příliš mnoho pravidel, která brání e, v přístupu k financím, ale také i v přístupu na trhy, tedy na jiné trhy než ty národní, vnitrostátní. Někdy mám pocit, že spíše se zaměřujeme na příležitosti, na vytváření nových příležitostí a ne odstraňování bariér. My v Evropě zatím ještě nemáme jednotný trh. Třeba certifikace je problémem, například pro farmaceutické výrobky, eh, tak aby se mohly prodávat na jiných trzích, nebo normy bezpečnosti či jiné normy. <clears throat> To se těžko překonává. Můžete tedy nám říci, jak komplexně vypadá celkový přístup eh, k malým středním podnikům v EU, nejenom z pohledu výro- programu COSME. Chci znát celý obrázek. Děkuji. Grazie, kolega Mer. Děkuji kolegyně Merkis a nyní má slovo kolegyně Nibler. Děkuji paní předsedkyně. Srdečně také děkuji za zajímavé eh, prezentace od kolegy Krojcmana, stejně tak jako od vás, pane generální řediteli. Já mám tři stručné připomínky, ale nejdříve bych chtěla zdůraznit to, co řekl kolega Rubik. Zásadní věc je rizikový kapitál také pro malé a střední podniky, aby tento kapitál měli k dispozici. Myslím, že na evropské úrovni eh, můžeme udělat s prostřednictvím evropských eh, facilit. A také e, Paul Rubik hovořil o pobítkách pro členské státy, aby z hlediska daňového odlehčili malé a střední podniky. To nemůžeme udělat my e, z evropské úrovně, tam jsou odpovědně členské státy, ale myslím si, že bychom na to měli poukazovat. A teď k těm mým připomínkám. Za prvé, kolegové, my e, často cestujeme a chceme vytvořit dobré rámcové podmínky pro malé a střední podniky. Nicméně často vidíme, že eh, po slovech eh, chybí činy a myslím si, že ty činy jsou zásadní eh, z evropské úrovně. Myslím si, že e, nám to velice škodí u malých a středních podniků, že nevidí žádné skutečné výsledky. Já bych chtěla vyzvat komisi. komisi. My jsme celou řadu iniciativ zahájili zde v parlamentu, komise také zahájila celou řadu iniciativ v rámci skupiny Stoiber. Nicméně, nic, než e, se něco dostane do praxe na místě, trvá to léta například zjednodušení o účtovacích systémů v členských státech. Nevím, jak dlouho už to trvá, eh, dva, tři roky už se tato věc řeší, že by se eh, mělo zjednodušit účtování pro malé a střední podniky, že bychom něco takového požadovali. Eh, ne, že by to platilo pro obrovské podniky, ale mělo by to platit pro malé a střední podniky. A zde existuje skutečně eh, prostor pro eh, to udělat více. Já bych eh, byla ráda, aby komise zde více tlačila na veřejnosti, tak aby skutečně nám poté malé a střední podniky mohly důvěřovat. A další bod. Posílit podnikatelského ducha. Já myslím, že zde mohu s komisí souhlasit. Pokud jde o ženy, zde máme obrovský potenciál. Ženy podnikatelky bychom měli podporovat. A já myslím, že komise by zde mohla přijít s konkrétními politickými iniciativy, iniciativami, aby došlo ke změně mentality. A když se Eh, někdo v Evropě snaží eh, vytvořit nějaký eh, podnik, často a třeba nemá úspěch, potom je považován za lůzra, nicméně například v Americe je přístup úplně jiný, tam se to vnímá jako důležitá životní lekce, z které se člověk může poučit. A poslední věc, Hodnocení dopadu, to je věc, která se už léta v komisi provádí. Samozřejmě je možné to kritizovat, ale co mi připadá dobré na té nové úpravě, je, že, možná to potvrdíte, že se komise snaží o to, eh, poukazovat eh, na to, že malé a střední podniky by měly být eh, vyjmuty z některých předpisů na evropské úrovni, e, samozřejmě podle odpovídající definice. E, myslím si, že e, tento přechod od výjimky k určitému pravidlu, že malé a střední podniky jsou výjimuty, to mi připadá pozitivní. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Hercog. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, pokusím se být stručná. Mám mm, dvě, mm, dva body a potom ještě body eh, od paní Toja, která zde není. Mm, eh, chci poděkovat DG eh, podnikat, pro podnikání, co se týče toho Eh, těch dnů eh, pro digitalizaci a mm, děkuji, že jste to podruhé zorganizovali. Za, za druhé, ať uděláme cokoliv v EU, tak musí to vycházet z kroků eh, v členských státech. To znamená, je třeba apelovat na členské státy, aby neodmítali tuto politiku pro střední malé podniky, například v Maďarsku, tam se udělalo málo, tedy pro malé střední podniky to nebude stačit z pohledu programu COSME. A zde souhlasím se názory paní zpravodajky, stínové zpravodajky. Tento program je ambiciozní a dost detailní sice, ale měli bychom dělat více, protože finálním cílem je odblokovat potenciál růstu, což je zásadní pro udržitelný vývoj malých středních podniků a společnosti. Jeden z velkých programů to jsou úvěry. Banky odmítají úvěry malým středním podnikům a tudíž podniky nemají likviditu. Často jsou podkapitalizovány a je to tedy stále problém. A je třeba nezapomínat na to, že snadný přístup k úvěrům to je základní pro oživení zaměstnanosti a ekonomiky v podniku. Finance nestačí sami o sobě, je třeba i mít eh, strukturální politiky. Vytvořit sítě podniků, to je nezbytné pro hm, konkurenci na mezinárodní scéně a hm, samozřejmě eh, je třeba kromě financí také i budovat novou podnikatelskou kulturu, která umožní vidět za eh, určitý zavedený rámec. A je třeba tedy eh, poskytovat jim třeba školení v podnikání. Školení je zásadní, aby ty podniky měly nástroje, aby mohly konkurovat si na mezinárodní scéně. Návrh eh, i eh, nastínuje budoucnost výbo- vý- programu Kosme. I hm, zde hovoří, které oblasti by měly být předmětem evropských intervencí, ale není dostatečně konkrétní v tom, jak bojovat eh, proti internacionalizaci nebo jak zlepšit internacionalizaci podniků. Paní Toja, jako ostatní, chce, abychom se zaměřili i na otázku rovnosti pohlaví a zdůrazňuje, že aby naše podniky se mohly internacionalizovat, tak to znamená odstraňovat byrokracii. Takže to jsou hlavní body paní Toja a určitě její názory sdílíme. Grazie, la parola Odi. Děkuji a slovo má pan Odi. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zástupci komise za to, že nám tady seznámili se všemi návrhy k těm obecným cílům a myslím, že kolegové se na tom shodují. Cestovní ruch, tady tomu opravdu nerozumím, proč by měl být stranou. Vy jste citoval nějaké právní základy, ale mně to připadá zbytečné. Pokud jde o to zjednodušení, já jsem si eh, vyslechl připomínky týkající se zjednodušení účetnictví. Eh, myslím, pan Štojbr, který tady byl zmiňován, to vzal za velice špatný konec. Já eh, myslím, že když se říká, že je třeba účetnictví odstranit, to je úplně hloupé. Naopak malé a střední podniky by měly být eh, normálně informovány, mělo být to účetnictví zjednodušeno, ale nemůžeme ho zrušit úplně. Všichni víme, že složitost to není problém účetnictví, ale problém regulací v jednotlivých státech, daňové regulace, sociálních eh, předpisů. Já jsem z členského státu, kde jsme opravdu eh, přeborníky na regulaci, která se navíc ani nakonec neuplatňuje. To je úplně šílené a členské státy by si to měly uvědomit. Pokaždé, když nějaký komisař vytváří nějakou normu nebo směrnici, eh, tak by měl být zároveň donucen k tomu, aby jiné dvě zrušil. To by bylo, myslím, velice užitečné. A pokud jde o malé a střední podniky, tam ještě je problém s věkem eh, ředitelů. Nyní máme vnitřní trh pro zbližování a malých a středních podniků. Malé a střední podniky ale nejsou dost eh, zajímavé pro eh, vlastně třeba soukromé auditory. Je tedy třeba, aby se ty malé a střední podniky nějak združovaly a vytvářely větší celky. Konečně mladí podnikatelé, nevím, jestli, jsou, eh, jestli to je přesně zahrnuto, ale ty úplně malé podniky je třeba bojovat s úmrtností těch mladých podniků. Víme, proč ta úmrtnost je často vysoká kvůli nedostatku vlastního jmění, kvůli špatnému finančnímu plánu a nedostatek nějaké podpory během první dvou, tří let. Tady bychom měli tento úkol svěřit hospodářským a obchodním komorám, aby podporovali tyto mladé podniky. A potom mám ještě pocit, že se nehovoří dostatečně o sociálním dialogu. Dobrý sociální dialog v malém a středním podniku je prvek konkurenceschopnosti a myslím, že se dostatečně nevyužívá to, co umožňuje Lisabonská smlouva a sice vést eh, sociální dialog na celoevropské úrovni, tak aby v malých a středních podnicích vládlo dobré sociální prostředí. Děkuji. Grazie, signor Odila. Děkuji, paní, pan Neody, a slovo má nyní pan Langen. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Při přednášce generálního ředitele jsem měl dojem, že politika pro malé a střední podniky začíná teprve nyní. Nicméně já už jsem delší dobu v parlamentu a vzpomínám si, že komisař eh, Bangeman, který eh, odešel v roce 1999, už měl takovéto projekty a už tehdy se v parlamentu hovořilo o definicích malých a středních podniků. Evropská komise od 90. let se nepohnula ani o milimetr. Všechny eh, návrhy od parlamentu, pokud jde především o výzkumné malé a střední podniky, pokud jde o zvýšení počtu eh, zaměstnanců, všechno to jste odmítli. Takže mě by zajímalo, jak to vypadá s definicí. Eh, jak chcete také zahrnout malé a střední podniky do výzkumného programu? Eh, dále se zde hovořilo o daňových poplatnících. Podle mého názoru už 15 let eh, Prostředky Evropské investiční banky pro malé a střední podniky vůbec nejsou k dispozici, protože je zde příliš mnoho byrokracie. Dále, protože to dělají spíše jiné banky a není zde velký rozdíl, pokud jde o mm, úrokové sazby a celý ten systém je nepřehledný. Takže já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s rizikovým kapitálem? Co více je zde možné udělat? My jsme si zde vyslechli, jak to vypadá s návrhem komise o kosme samozřejmě parlament nesmí mít na paměti jenom eh, rozpočet, ale také víceletý finanční rámec. Nicméně, když komise předkládá návrhy, musí to udělat na základě zkušeností z posledních 20 let. A já si myslím, že Angelika Niebler, Paul Rubik, eh, Ben Benson eh, zmínili celou řadu důležitých věcí. Nicméně já jsem přesvědčen, o tom, že je potřeba klást si otázku, zda Evropská unie je ta nejlepší úroveň pro úpravu politik týkající se malých a středních podniků. Evropská úroveň je úroveň středních podniků, protože to jsou podniky, které jsou činné přeshraničně. Eh, regionální řemeslníci nebo třeba pekař většinou pracují jenom pro svůj region. Takže já si myslím, že by nám zde komise měla dát eh, rozumnou eh, nějakou červenou nit, které bychom se mohli chytit. Děkuji, děkuji kolego Langene. A nyní má e, e, slovo ještě kolega Ody, který hovořil krátce, než měl, kratší dobu, než měl dispozici. Na něco asi zapomněl. Ano, já jsem zapomněl mm, eh, hovořit o problému přístupu k veřejným zakázkám, protože zde máte velký eh, odstavec o přístupu k trhům. My máme usnesení parlamentu, kde drtivá většina, ještě to bylo za pana jeho jsme požádali, abychom vyjednali ve VTO takovou eh, výjimku přístupu k veřejným zakázkám a on nechtěl, odmítal to, takže já bych chtěl znát váš názor tedy kvota, eh, povinná nějaká povinná kvota veřejných zakázek, která by se dávala malým středním podnikům. Děkuji. A ještě hm, teď má slovo kolega Buko, kolegvině Bukovič. Nica. In zachvála tudi gospodu Krojcmanu. Děkuji. Já chci poděkovat panu Krojcmanovi a generálnímu řediteli za <clears throat> tuto prezentaci, která byla velice detailní když eh, ano, na mě to udělalo velký dojem a samozřejmě eh, musíme spěchat, eh, to je důležité, protože podniky mají velká očekávání a nevědí, co se mm, stane zítra, takže žijí v nejistotě. Máme zde velký počet podniků, které krachují každý den a proto rychlost ta je podstatná tady. Samozřejmě souhlasím. Ano, mladí mladí. Je pravda, že po dlouhou dobu <clears throat> platí, že mají velký problém na sebe vzít zodpovědnost a riziko. Proto musíme přijmout opatření, aby také byli ochotni na sebe brát rizika. A aby mohli uspět v kariéře. Máme zde 13 vývozu na jiné trhy jako Čína, Indie. To je také špatné. <clears throat> Zároveň vidíme, že je zde problém s ochranou práv duševního vlastnictví v Číně. A také máme eh, problémy s patenty v Evropě, protože eh, je, často je třeba eh, čekat příliš dlouho, než je přihlášen patent. A e, e, takže e, těch 2,5 miliardy to je málo pro malé střední podniky. My chceme, aby malé střední podniky byly tou základní páteří našich, našeho průmyslu do budoucna, proto je třeba mít k dispozici pro ně více nástrojů, protože bez kapitálu, bez přístupu k úvěrům nebo k financím, Hm, tak jak to dnes zažívají podniky, tak nemohou eh, eh, být eh, úspěšní na vlastním trhu a nemluví o tom v zahraničí. Kolega Kady. Mnohokrát děkuji. Kolegové už zmínili ty nejdůležitější body, takže já nebudu opakovat. Ale zmínil bych jenom několik aspektů z mého pohledu. Přístup k financím už byl zmíněn. V mé zemi minulý týden byly zveřejněny statistiky a 91 malých a středních podniků tvrdí, že přístup k financím je nyní komplikovanější. 50 z nich bylo odmítnuto při žádosti o úvěr. Samozřejmě v Irsku je specifická situace kvůli situaci v bankách, ale samozřejmě to ukazuje, jak těžké je postupovat. Dále přístup na trh je zásadní věc především a také přes internet. Myslím si, že stále více eh, jednotlivců eh, nakupuje na internetu. Nicméně 75 podniků eh, neobchoduje mimo svoje zemi a 87 podniků neobchoduje mimo Evropskou unii. Já jsem byl eh, překvapen. Přednedávném jsem eh, potkal eh, ženu, která koupila přes internet první věc. Minulý týden koupila svatební šaty pro svoji dceru, takže se ukazuje, že to je skutečně možnost, kde podniky mohou růst. A Paul zmínil Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci Já myslím, že to je také podstatná věc. Já jsem byl svědkem toho, že celá řada peněz z tohoto fondu eh, byla zkrátka vyhozena, protože tyto peníze šly do státních agentur spíše, než aby eh, pomáhali konkrétním pracujícím, kteří přišli o práci. Myslím si, že bychom se měli snažit více financování z tohoto fondu dát k dispozici eh, propuštěným pracovníkům, tak aby třeba mohli zahájit Eh, aby založit svůj vlastní podnik. nebo abychom jim pomohli v přeškolení. Myslím si, že nesmíme zapomínat na mladé podnikatele a na ženy podnikatelky, protože tam je obrovský potenciál. Také se musíme soustředit na snižování byrokracie. Zdá se, že k tomu ve skutečnosti nedochází, takže je potřeba, abychom měli důkazy, že dochází ke snižování byrokracie. Pan Langen zmínil střední podniky. Já si myslím, že eh, jsou zde určité argumenty pro oddělení malých podniků a středních podniků že bychom měli eh, jiný systém pro malé podniky a jiný systém pro střední podniky. Nemá vždy smysl eh, je házet do jednoho pytle, protože je mezi nimi často velký rozdíl. Takže to je něco, eh, nad čím bychom se měli zamyslet. A poslední věc, k tomu, co říkal pan Benston. Nemyslím si, že bychom měli využívat peníze daňových poplatníků na to, abychom pomáhali podnikům mimo Evropskou unii. Naší odpovědností je, abychom pomáhali podnikům uvnitř EU aby tyto podniky mohly poskytovat pracovní místa, abychom se tak stali nejkonkurenceschopnějším regionem ve světě. Až se nám to podaří, můžeme se zamýšlet nad zeměmi, které nejsou součástí Evropské unie. Děkuji a nyní má slovo paní Ford. Velmi stručně, omezování byrokracie musí být eh, úplnou prioritou. Zašla bych ještě dál než pan Kelly. Myslím, že musíme rozdělovat mezi mikropodniky, malými a středními podniky. A možná ty mikropodniky bychom měli vyjmout z mnoha oblastí evropských právních předpisů a byrokracie. Řada nových právních předpisů vůbec nebyla oskoušena na malých a středních podnicích a může být zvláště problematická pro ty mikropodniky, takže ty nové právní předpisy by se měly testovat na MSP a také bychom se měli zamyslet na tom, zda je nemůžeme vyjmout z některých právních předpisů, aby nebyly tolik zatěžovány byrokracií. Pokud jde o přístup k financování, kolegové z mnoha evropských zemí už předložili pozměňovací návrhy ke směrnici o kapitálové přiměřenosti, kde právě jdou návrhy tímto směrem a já to podporuji. Ale pokud jde o program CIP a další nástroje pro malé a střední podniky, to v některých zemích funguje a v některých zemích CIP je příliš komplikovaný a byrokratický program a země pak mají vlastní programy, které zřejmě fungují lépe. Když tedy se budeme zabývat novými celoevropskými nástroji, měli bychom se podívat, zda nejsou nějaké jednodušší nástroje v členských státech, zvláště ty, které už se používají. A například jsem se také dozvěděla od Združení evropských spořitelen, které často půjčují malým a středním podnikům, mají pocit, že ty programy jsou příliš byrokratické, nejsou informace ve všech jazycích a prostě to představuje moc byrokracie. To bychom měli zjednodušit. Eh, pokud jde o rizikový kapitál, evropský rizikový kapitál se rozvíjí, ale nejedná se jen o rizikový kapitál ptal, ten se spíše týká středně velkých podniků. Je třeba najít další způsoby eh, financování a podpory financování. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak i zde zjednodušit byrokracii eh, v této oblasti. Těším se na spolupráci s kolegy, jak na programu COSME, tak na zprávě pana Rybiga, která se dotýká téhož tématu. Děkuji. Grazie. Děkuji a poslední eh, příspěvek má kolegyně de Castilla. Eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, zpravodaji. Já jsem přišla trochu později, ale ty eh, písemné návrhy znám. Myslím, že tady jsou takové hlavní tři aspekty. Komise předkládá návrh, která je krokem kupředu. Je pravda, že jak říkal pan Langen. Ta problematika malých a středních podniků je takové už eh, tradiční téma, ale ten návrh komise je skutečně pokrokem v mnoha oblastech, ať už se jedná o zjednodušení, o otázku financování a tak dále. Ale myslím, že tady jsou ještě další věci, na které by se měla EU soustředit, protože je to přidaná hodnota, pro řešení problémů, s nimiž se potýkají malé a střední podniky v Evropě. A už tady bylo zmíněno, ale já bych tady zdůraznila takové tři hlavní pilíře financování, to znamená přístup k financování, za druhé administrativní zjednodušení a za třetí harmonizace. To jsou podle mého názoru tři pilíře, na které by se mělo soustředit působení Evropské unie. Pokud jde o financování, určitě ještě budeme mít možnost předkládat pozměňovací návrhy, abychom něco zpřesnili, ale už to tady bylo zmíněno. Eh, říkala jedna paní kolegyně, že by se mělo rozlišovat mezi různými typy podniků a také mezi mikropodniky, které by asi měly mít úplně odlišné zacházení problematika administrativního zjednodušení, e, to je v uvozovkách taková e, hvězda tohoto návrhu, návrhu Horizont 2020. Je to zcela zásadní, protože právě e, to eh, vlastně ta, ta, ta byrokracie zastaví, eh, zbrzdí mnohé eh, snahy malých a středních podniků, které by se chtěly zvětšit. Pokud máme třeba pekaře, který má nějaké pekařství, tak třeba někdy eh, si může říct, že bude eh, vytvářet nějaký eh, celý řetězec těch pekařství a to zacházení s podniky při možnosti takového rozvoje by mělo být takové, aby skutečně ti podnikatele měli možnost třeba rozvíjet své podnikání, zvětšovat své podniky. A třetí pilíř to je harmonizace to je velice důležité i s ohledem na jednotný digitální trh. Internet a digitální trh to je vynikající příležitost pro rozvoj malých a také středních eh, podniků, ale především těch malých. Harmonizace právních předpisů, a nebudu se tady zastavovat u otázek, o kterých už jsme mnohokrát hovořili, eh, musí vypadat tak, aby mohl fungovat přeshraniční elektronický obchod. To je životně důležité pro budoucnost malých a středních podniků. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní eh, stručně dám slovo panu zpravodaj, pan, panu Krojcmanovi, aby zareagoval a potom bych ráda, kdyby eh, jste mohl tedy eh, předsedat hm, čtvrt hodinu, eh, asi tak za mě, protože bylo mi řečeno, že vy jste ta osoba, která by mě měla nahradit na těch 15 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega eh, Langen se ptal na to, jestli skutečně potřebujeme tento eh, program. To je jakési spochybňování eh, kosme, jestli něco takového by mohlo dělat spíše členské státy. Nicméně zde jde o přeshraniční věc. Samozřejmě je pravda, že malý pekař se určitě nebude využívat kosme. V rámci Horizontu 2020 eh, máme eh, inovativní věci a musíme si eh, proto položit otázku, jestli program COSME tudíž není příliš malý. A tak, když hovoříme o snižování byrokracie, musíme se zamyslet také nad tím, jestli tedy dáme příležitost malým a středním podnikům, aby se účastnilo tohoto programu. Musí to platit pro všechna odvětví. Je ale v každém případě nutné mít jasné definice Eh, je dobré, že tento program je asi mimo eh, je asi dobré, že tento program je mimo Horizont 2020, aby tak měli snažší přístup k tomuto programu malé a střední podniky. Nicméně nás o tomto čeká ještě diskuse. Další věci, které eh, představila komise, jsou v podstatě pokračováním programu CIP. Není to nic nového, je to pokračující program. Nicméně neustále se přesvědčujeme o tom, že malé a střední podniky mají příliš málo vlastního kapitálu. To řekl také pan Rubik. Takže musíme se zamyslet nad tím, jestli přístup k financím je něco, co bychom měli podporovat také na evropské úrovni. Samozřejmě národní podpůrné programy by neměly být nahrazeny Eh, tímto evropským programem. Je to jenom taková třešnička na dortu. Eh, takže eh, je třeba zdůrazňovat, že je to přeshraniční záležitost, přeshraniční financování, o kterém zde hovoříme. Já v každém případě zohledním návrhy, které zde zazněly. Budeme mít seminář k tomuto tématu a tam určitě budeme moci dohloubky diskutovat o všech těch tématech, které jsme se dneska do, dnes dotkli. Grazie, la parola alla Commissione. Mnohokrát děkuji a nyní má slovo pan komisař. Thank you very much. I, I would like on my side. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem řečníkům za vynikající příspěvky, protože jste se skutečně dotkli nejdůležitějších eh, bodů v tomto návrhu. Identifikovali jste ty klíčové věci. Myslím, že zde eh, nebyla neschoda pokud jde o zásadní úlohu malých a středních podniků a proto, jak jsou důležité pro evropské hospodářství. Je zde otázka týkající se definice. Budeme integrovat malé podniky, mikropodniky, budeme rozlišovat mezi malými a středními podniky. Někteří, některé země dokonce tvrdí, že bychom měli navýšit počet zaměstnanců z 250 na 500. Komise zahádí studii a budeme mít zprávu, eh, která bude eh, schrnovat celou situaci. A pokud bude potřeba definici změnit, potom to můžeme učinit, ale musí to být na základě koncenzu. Je to v každém případě věc, kterou se dále zabýváme. Nicméně nyní musíme pracovat se současnou definicí. Kosme, a pan Kreutzmann to jasně řekl, není jediným programem pro malé a střední podniky máme regionální fondy, tam jsou peníze pro malé a střední podniky, máme Evropský sociální fond, máme Horizon 2020. Nicméně, toto je specifický program, který se soustředí na malé a střední podniky. Je to pokračování CIP. My jsme se snažili soustředit, a to je důležité, na přidanou hodnotu. Jakou přidanou hodnotu můžeme dát na evropské úrovni malým a středním podnikům. A všichni řečníci se shodli eh, na tom, že můžeme eh, přijít s přidanou hodnotou, pokud jde o přístup k financím, k úvěrům, pokud jde o zjednodušování a zároveň můžeme pomoci, pokud jde o přístup na trh a pokud jde o rámcové podmínky. Pokud jde o přístup k úvěrům, k financím, eh, shodneme se všichni asi na tom, že je nedostatek likvidity. Už nyní používáme finanční nástroje, které fungují. Máme Evropský investiční fond, máme více požadavků, než eh, co máme k dispozici. A myšlenka je, že budeme pokračovat dále a že to bude efektivnější. Rizikový kapitál. Pan Rubik a další řečníci mají pravdu. Potřebujeme více rizikového kapitálu. Děláme toho méně než před deseti lety v této oblasti. A to je důležitá věc. Takže chceme pokračovat eh, v rizikovém kapitálu. Dále eh, zjednodušování. Myslím, že nikdo eh, se nesnaží více v komisi než já o zjednodušování. Musí být provedeno hodnocení dopadu před uvedením do praxe nových návrhů nebo před schválením nových návrhů. A samozřejmě je potřeba, aby zde byly výjimky pro malé či mikropodniky, pokud je to nutné. Než se přijde s novými pravidly, je potřeba se vždy zamyslet nad dopadem na malé a střední podniky. Chci poděkovat paní Nibler a také paní Ford za jejich připomínky, protože myslím si, že zjednodušování je skutečně zásadní. Dále přístup na trh. A budeme pokrývat jednotný trh nebo třetí i třetí země. Dále veřejné zakázky ty jsou pokryty. 70 HDP jde do veřejných zakázek a jenom třetina jde do malých a středních podniků. USA mají kvótu, Evropa nemá kvótu. A já jsem se ptala na stejnou otázku jako vy, pane Ody. Proč nemáme kvótu? Údajně proto, že podle VTO mají eh, Spojené státy výjimku. Eh, zdá se, že eh, u nás je situace lepší, než by byla v USA bez výjimky. Komise by zítra měla, zítra měla schválit eh, změny eh, právě v zadávání veřejných zakázek, změny směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dále k tomu, co říkal pan Kelly a pan Benson. Třetí země. Budeme ignorovat třetí země, které jsem zmínil. Já myslím, že musíme být opatrní. Třetí země, země BRICS, budou představovat 70 HDP v roce 2030. Nehovoříme o tom dávat těmto, peníze, tam dávat těmto zeměm peníze, ale usnadnit export do těchto zemí, kde je velký růst. Eh, Brazílie, Čína, Indie, Rusko. Zmínil jsem eh, helpdesk pro malé a střední podniky v Číně. O, to je velký zájem, takže malé a střední podniky hledají možnosti také pro obchod v Číně. Nicméně eh, chápu vaše argumenty. Dále, jaký je rozdíl mezi horizontem 2020 a eh, programy pro malé a střední podniky. Eh, horizont 2020 se soustředí na inovace a výzkum a částečně na malé a střední podniky. Když to kosme, tam jde o konkurenceschopnost a růst a je to cíleno čistě na malé a střední podniky. Dále musíme vyjasnit Eh, samozřejmě tu interakci mezi tímto programy a eh, budeme mít eh, seminář k tomuto tématu. Bude specifický seminář o finančních nástrojích, o CIPu a o internacionalizaci kosme a také o administrativní zátěži. Nebudu už říkat nic více, není čas, nicméně chtěl bych poděkovat všem řečníkům. Komise zohlední vaše připomínky a jsem se jistý, že nakonec budeme mít velice dobrý program pro to, abychom mohli naplnit naše cíle. A samozřejmě máte pravdu, nezačínáme od nuly, pane Langene. Nicméně mnoho věcí se změnilo od té doby, co byl pan Bangeman komisařem. Máme Small Business Act, máme Erasmus pro malé podnik, mladé podnikatele, eh, máme eh, zjednodušování, máme finanční nástroje, máme internacionalizaci. Takže já bych eh, měl pozitivnější přístup a asi než vy, jinak bych tuto práci nedělal. Nicméně chceme podporovat parlament v jeho iniciativách. Děkuji. Já jenom chci vysvětlit, proč sedím zde. A paní předsedkyně eh, nyní eh, nemů, nemůže a já zde sedím, protože jsem údajně nejstarší. Eh, jsem tedy starší než ostatní kolegové, ne služebně, ale věkově. Proto jsem zde. Pan Langen, já mám otázku na generálního ředitele. Hovořilo se zde o e, té otázce rozlišování mezi mikropodniky, malými podniky a středními podniky, protože mají jiné potřeby. Na to jste neodpověděl. A také, jestli se konečně budou přeskoumávat definice. Proč tím stručnou odpověď? Bude provedena studie týkající se definic? Pane Langene, e, abych to řekl jasně, nechci strávit e, roky tím, že budeme hovořit o definicích a nedělat mezi tím nic pro malé a střední podniky. Definice jsou důležité. nicméně je zde určitá atmosféra naléhavosti. Vím, že každý má rád definice, ale aby se 27 zemí dohodlo na definici a stejně tak všichni poslanci tohoto Evropského parlamentu, to nebude tak jednoduché. A do té doby je potřeba pomáhat eh, milionům malých a středních podniků, které mají problémy. Takže k tomu, co říkala paní Mate Kukovič, eh, je zde určitá naléhavost. Musíme jednat. Eh, budeme se zabývat definicí, ale do té doby nechceme nějak přerušit pomoc malým a středním podnikům. 11. dubna bude seminář týkající se finančních nástrojů, 25. dubna bude seminář týkající se programu CIP. Dále v květnu bude seminář o malé, malých a středních podnicích. Tam se asi bude hovořit také o flexibilitě a o přeshraničních aktivitách malých a středních podniků. Dostáváme se k bodu číslo 5 na pořadu jednání malé a střední podniky, konkurenceschopnost a podnikatelské prostředí. Já předávám hned slovo zpravodaji panu Rubikovi. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já se já zde bez problému napojím na to, co zde e, zaznělo do posud. Jde zde o e, mezinárodní prostředí e, a postavení malých a středních podniků. Už mnoho let probíhá vyjednávání z Doha v rámci VTO. A tam jde o, také o zjednodušování obchodování pro malé a střední podniky. Otázka je, jestli bychom eh, neměli tuto věc eh, oddělit a eh, její vyjednání urychlit. Také otázka, jestli by to nemělo být převedeno na bilaterální úroveň, aby a také požádat komise, aby byla odpovídajícím způsobem aktivní. Potřebujeme mít odpovídající eh, předpisy týkající se ehm, eh, importu a exportu, eh, protože v současné době jsou problematické. Existují otázky, které předpisy jsou v podstatě závazné pro malé a střední podniky. Je nutné, aby VTO zde zajistila transparentnost. Další oblast je stejně tak jako v programu COSME financování u tohoto tématu ještě, je to ještě komplikovanější, eh, protože eh, zde eh, existují takzvané soft loans, performance bonds a tak dále. To znamená, že potřebujeme mít vlastní scénář týkající se toho, jak financování řešit spolufinancování rizikého, rizikového kapitálu představuje skutečně velkou výzvu a měl by to být eh, v tomto dokumentu eh, politikou. Další věc je důležitá, další věc je vzdělávání. Eh, máme příliš na málo řemeslníků, inženýrů, architektů, také poradenské služby by měly být posilovány a podporovány. E, pokud jde o téma e, odlivu mozku a přílivu mozku, měli bychom se soustředit e, na to, abychom přilákali imigranty, protože ty imigranti, vzdělaní imigranti mohou být také určitým mostem mezi kulturami. Dále, program Erasmus pro mladé podnikatele by měl mít mezinárodní dimenzi. Měl by to být eh, program, abych tak řekl, Erasmus Mundus. Eh, mladí podnikatelé by tak měli možnost eh, jezdit na výměny také na jiné kontinenty. Tam by mohli například navštěvovat dodavatele či zákazníky. A myslím, že by to určitě byla dobrá iniciativa. Dále bod číslo 5, technická podpora. Potřebujeme technické normy týkající se především ochrany duševního vlastnictví. To je obrovská výzva pro malé a střední podniky. Měli bychom se snažit vytvořit sítě kromě toho a klastry, kromě těch, který, které už existují. Měli bychom analyzovat eh, také situaci na jiných kontinentech, podívat se na to, eh, jaké tam jsou osvědčené postupy. To by nám mělo umožnit vytvořit ten nejlepší model pro Evropu. Už v této oblasti probíhají různé iniciativy v členských státech, v regionech i ve městech. Existuje celá řada místních pobídek. Možná bychom se mohli zamyslet nad městskými partnerstvími na mezinárodní úrovni, která by se soustředila především na propojování malých a středních podniků. Je možné regiony propojit na mezinárodní úrovni. Zde existuje celá řada možných aktivit a já si myslím, že naším úkolem je zde stanovit jasné priority. Mnohokrát děkuji kolegovi Rybikovi. Nyní se dostáváme ke stínovým zpravodajům. Máme zde některé zástupce za SAD, paní Toja, vy ji zastupujete, dobrá, máte slovo. You have the floor. When you are, talking or speaking Ms. Toja... Pokud uh, hovoříte za SAD, za paní Toja, máte slovo. Nebo paní Hercog ji zastupuje, nebo nikdo? I did it already, I think, uh... Já myslím, že už jsem vystoupila. Už ve svém předchozím vystoupení jsem o tom hovořila. uh, eh, Mr. Johansson. Takže za Alde pan Johansson zde také není, takže se dostáváme k zeleným, pan Bytukofr zde také není. Paní Ford za EKR zde je, máte slovo a poté se dostanou ke slovu ostatní, kteří by se chtěli vyjádřit. Paní Ford má slovo. Dáte mi minutku. Eh, dobře, takže kdo si chce mezi tím eh, vzít eh, slovo k této zprávě? Prosím, máte slovo. Yeah, you have the floor. Máte slovo. Yes. Hvala lepa, predsedujoči. Děkuji mnohokrát. Možná jsme si nerozuměli. Já jsem nechtěla vystoupit jménem někoho dalšího. Já vystupuji svým vlastním jménem. Mohu vystoupit vlastním jménem. Výborně. Chtěla bych k tomu říci následující. Jak je to s těmi velikostmi podniků, malé, střední a mikropodniky? Je třeba se zamyslet nad tím, jak velké podniky jsou schopné vyvážet, jaké jsou možnosti podniků zapojovat se do sítí, do propojení technologií. Takovéto společné platformy sebou nesou i předávání eh, osvědčených postupů a znalostí, což může být rozhodující právě pro ty menší podniky, které eh, aby také získaly svou vizi. K eh, Mr. Perillo. Mnohokrát děkuji. Pan Perio má slovo. And then Miss Ford. A poté paní Ford. Grazie, presidente. Eh, avete chiesto di sapere... Eh, Děkuji, pane předsedo. Takže za paní eh, to já hovořila před chvíli paní Hercog k té předchozí zprávě. Já bych eh, nyní chtěl mm, tady říci, že musím poděkovat zpravodaji za směr, jimž se ve svém eh, vystoupení ubíral. Vzpomínám si, že nedávno na plenárce jsme hlasovali o zrychlení používání Evropského rybolovného fondu. Tím, že se navýší e, evropský příspěvek, protože je celá řada malých a středních podniků, které nejsou schopny e, vlastně najít to potřebné spolufinancování, které potřebují proto, aby tu iniciativu mohli provádět. Teď se skutečně nacházíme ve složitém období, ale malé a střední podniky jsou skutečně páteří hospodářství jednotlivých zemí. A právě teď, když potřebujeme, aby Evropa expandovala a rostla, tak proto je třeba to know-how mm, eh, mm, malých středních podniků předávat z jedné země do druhé. Jsou země, které jsou pokročilejší, některé méně a určitě to bude ku prospěchu, pokud bude existovat takové, takový přechod know-how. A jak jsme slyšeli, je třeba ale mít k tomuto adekvátní zdroje. Bohužel, dnes, v dnešní době, je jich třeba o to více i vzhledem k, eh, k situaci. A potom vzdělávání, školení, jak i eh, eh, jsme slyšeli, když se hovořilo o sociálním fondu a o regionálním fondu, takže tam jsou určité zdroje, ale je třeba mm, s větší pozorností se zabývat i tomuto a tento dokument, který odsouhlasíme, tak ten by, jak i Mm, se říká ve strategii 2020, s čím souhlasím, tak je třeba, abychom to propojili, propojili tedy tyto fondy s tou potřebou, kterou eh, mají reálně malé střední podniky a mikropodniky, které dnes nejsou 100 Eh, sledovat vývoj na trhu, protože situace je těžká a navíc ten trh není jednotný, jak jsme tady slyšeli. Knau, mis... Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo paní Ford. Just a couple of other point. Jenom pár dalších bodů, které mm, jsme eh, viděli ve sdělení komise. Jeden bod se týká informovanosti malých středních podniků. Já hodně slyším stížnosti, že mm, ty informace se těžko schánějí a e, ty, které dostanou, tak jim nepomohou, nemají pro ně smysl vzhledem k jejich potřebám. Proto zcela chápu tu, e, to přání komise zjednodušit informovanost e, struktury řízení a před, předcházet různým duplikacím. Je třeba že skutečně to bude fungovat a ne, že budeme eh, vytvářet nové a nové informační portály a eh, že by lidé museli hodiny, hodiny trávit tím, než seženou nějaké informace a nakonec to budou informace nepotřebné. A potom, <clears throat> pokud jde o pomoc v obchodu, některé státy mají hodně eh, zkušeností, především v zemích BRICS. Tak co se od nich ponaučit? naučit? Možná, že i dě, díky těmto ponaučením eh, skutečně eh, eh, ty informace budou užitečné a ne pouze na papíře. A potom průtahy s platbami. Já jsem byla zapojena do přípravy směrnice o platebních lhůtách a zde máme řadu věcí, které vypadají vynikajícím způsobem v té směrnici, ale potom nakonec to tak není. Jedna velká firma údajně, tak ta již nepoužívá malé střední podniky jako své dodavatele kvůli této směrnici a protože je to tedy řetězec obchodní, eh, který <clears throat> má ty výrobky na regálech dlouhou dobu a <clears throat> ty malé střední podniky nemají dostatečné platní, platební podmínky, aby byly flexibilní a měly dostatečné cash flow, likviditu. Takže nakonec Eh, ta směrnice se minula kýženým, kýžené, eh, se minula cílem, to znamená nepomáhá podnikům, naopak je postihla. Takže musíme skutečně tyto věci přehodnotit. A, takže eh, ano, <clears throat> dokonce ani některé státy nepřevedly tuto směrnici do vnitrostátního práva, Německou údajně ne. A jak je to u vás? Vím, že Francie dokonce má kratší platební lhuty než ve směrnici. A právě tam vznikl problém s těmi malými středními podniky jako dodavateli. A nyní dáme slovo komisi, aby mohla zareagovat a poté pan Rubik. Thank you very much and I will be very brief. Děkuji, budu stručný, protože jsme již e, řekli téměř vše, za, takže bych řekl, vítáme zprávu pana Rubika. Určitě Eh, jasně mm, popíše stanovisko parlamentu, jak se staví ke klíčovým otázkám, které se týkají internacionalizace mm, průmyslové politiky, regulace trhu. Chci poděkovat panu Rubikovi, protože on je velkým naším spojencem v této bitvě eh, za malé střední podniky. Všechny věci, které zmínil to znamená eh, inventáře pravidel VTO, eh, skills, dovednosti Erasmus pro mladé podnikatele, standardy, normy, klastry a tak dále. Mm, určitě to může spadat jak do SIP, tak do kosme a já děkuji, protože to jsou klíčové priority. Také, abych zareagoval na některé dotazy, které jsme slyšeli. Ano, velice dobře chápeme problémy s informovaností malých středních podniků, jak řekla paní Ford ano, musíme se vyhnout tomu, aby chom zaplavovali malé střední podniky spoustou informací a nakonec eh, by jich de facto bylo méně než teď. Eh, tím bychom je zabili touto lavinou informací. Dále nebudeme vymýšlet vše od nového, budeme stavět na know-how, na znalostech, které máme pokud je o směrnici o platebních lhůtách, zde vás chci informovat, že místo předseda Tajány napsal všem zemím, všem zemím. Tato směrnice musí eh, být implementována do 15. března 2013. Veřejná státní zpráva musí platit eh, své eh, dluhy do 30 dnů on napsal všem státům, nečekejte do března 2013, udělejte to dříve. Protože velký problém, který teď máme s malými středními podniky, není, že by neměli eh, přístup k financím, ale oni vlastně eh, uvěrují eh, ty orgány státní veřejné zprávy. Takže chceme pomáhat malým středním podnikům nejenom, že jim zajistíme přístup k úvěrům, ale také státní a veřejné orgány musí platit své dlužné částky včas své závazky včas a ne, aby se nechali uvěrovat malými středními podniky. Zde již některé státy reagují a e, budou a, a implementovat dříve jako Nizozemsko. To je důležitá směrnice. A nakonec e, k tomu, co řekl pan Perio. Já souhlasím. Ano, oni jsou páteří ekonomiky a musíme mít všechny nástroje, které půjdou stejným směrem. To je velice důležité, abychom měli všechny nástroje. Takže ještě vám chci říci, že komise čeká na všechna vaše doporučení, na všechny vaše návrhy, ale musíme zajistit, aby naše nástroje skutečně podporovaly politiku ve prospěch malých středních podniků a všechny ty návrhy, klastry, normy, dovednosti, přístup k financím. Takže eh, Eh, to, eh, to je vše, co určitě vezmeme v potaz. Děkuji. Děkuji kolega Rubik. Já bych chtěla poděkovat panu generálnímu řediteli. Myslím si, že iniciativa komise, především eh, komisaře Tačányho, která stanovuje rámcové podmínky, myslím, jde správným směrem. Snaží se o to zajistit, aby malé a střední podniky eh, prostřednictvím logistiky, prostřednictvím nových eh, možností platby. Eh, snaží se o to, aby malé a střední podniky se dostaly na dobrou pozici v mezinárodní konkurenci. Samozřejmě je potřeba zrušit, zničit obavy z toho angažovat se na jiném kontinentu. A proto ten program pro mladé, eh, Erasmus pro mladé podnikatele se třemi tisíci žádostmi je velice eh, dobrá iniciativa. Já myslím, že se můžeme použít, eh, poučit například od Číňanů, protože ti vysílají každý rok mnoho mladých podnikatelů do světa. Podobně je tomu v Saudské Eh, vysílají eh, mladé podnikatele také třeba do Saudské Arábie, kde poté zakládají eh, malé podniky. Já myslím, že se můžeme od některých zemí poučit. Je to jeden z programů, který může oslovit mládež, který může podnítit malé a střední podniky k tomu, aby vytvářely nová, nová pracovní místa. Máme eh, kolem 23 milionů malých a středních podniků v Evropské unii. Kdyby každý tento podnik zaměstnal jednoho člověka, neměli bychom nezaměstnané v eh, Evropské unii. Já bych chtěl poděkovat kolegyni Ford. Myslím si, že je důležité myslet na to, že můžeme mít eh, úspěch jedině tehdy, nebo že podniky mohou mít úspěch jedině tehdy ve chvíli, kdy nabízí služby nebo produkty, o které je ve světě zájem. A pokud eh, něco takového dělá, potom může mít odpovídající mzdy a také může přispět k prosperitě v EU. Děkuji, nyní se dostáváme k bodu číslo 6. Eh, spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky. Strategický přístup k zabezpečeným, udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie. A já předávám slovo paní zpravodajce, paní Hercok. Máte slovo, paní Hercok je zrovna na telefonu. Frau Kollegin Herzog, Miss Herzog. Paní kolegyně Herzog, máte slovo k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jste zpravodajkou k bodu číslo 6 a máte slovo. Mohla byste prosím začít? Uh, it was an urgent call. Omlouvám se, byl to hovor od mého lékaře. Tak, kolegové, co se týká pozměňovacích návrhů ke zprávě o vnější energetické politice, chci vás informovat, že jsme získali čas, protože bohužel nebo naštěstí výbor AFED stále ještě pracuje na své zprávě, takže to naše eh, O našem stanovisku se bude eh, hlasovat 7. nebo 8. května u příležitosti Dne Evropy, takže ještě budeme mít plno času na vyjednávání. Chci tedy poděkovat za všechny ty pozměňovací návrhy, je jich celkem 182. Snažíme se vytvořit kompromisní pozměňovací návrhy pro maximum případů. Kolegové, myslím, eh, uvažují podobně jako já takže tady nevidím žádný zásadní konflikt nebo odmítavý postoj. Chci poděkovat stínovým zpravodajům paní Carvalho, panu Turmesovi, Niky Cavela a paní Balian. Myslím, že v této fázi není třeba k tomu říkat více, protože v té zprávě nejsou žádné rozpory. Snažíme se najít kompromisní pozměňovací návrhy. Potřebujeme dobře fungující a eh, propojený trh, vnitřní trh v Evropě, potřebujeme za tímto účelem některé informace od členských států, je třeba lépe koordinovat a myslím, že parlament bude velice jednotný eh, ohledně tohoto postoje. Eh, nemáme moc času, tak možná raději si vyslechnu názory kolegů. Děkuji. Takže stínové zpravodaje poprosím maximálně o tříminutová vystoupení, protože v 17 hodin máme eh, jednání koordinátoru za EPP paní Cavalio. Carvalho. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodajce paní Hercogové za dobrou práci Eh, obecně souhlasím s obsahem zprávy a považuji, nebo domnívám se, že tato zpráva eh, značně podpoří tu legislativní část, pro kterou byla zpravodajka paní Karinc. Já jsem podepsala některé pozměňovací návrhy týkající se vyváženosti eh, například nabídky a poptávky, vyváženosti mezi státy produkujícími a státy spotřebujícími, dále vyváženost mezi rozvinutými a méně rozvinutými zemi a také je třeba tady zmínit vlastně situaci na východní hranici Evropy, na jihu, na západní hranici, to je Atlantická oblast, tak um, abychom co nejvíce diverzifikovali země původu i transitní země. Také jsem předložila pozměňovací návrhy, které zdůrazňují zmínku o technologie a o technologické spolupráci a o zdůraznění eh, norem ve spolupráci s třetími zeměmi na práci eh, na nových normách. Také nevidím žádný problém nebo neschody mezi jednotlivými frakcemi a těším se na dobrou spolupráci. Myslím, že ten postup bude poměrně snadný dospět k těm kompromisním návrhům. Děkuji. Děkuji paní Valian za ALDE tady není, takže se zelení. Budu hovořit anglicky. Asi je to snaží i pro Edith, aby pochopila, o co mi jde. Děkuji Edith, za zprávu. Ty jsi správně zdůraznila jednu věc, více koordinace mezi členskými státy a více informací, <clears throat> pokud jde o tyto naše obchodní politiky, třeba s Čínou, s Indií, nebo i s mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní agentura pro energii Měli bychom se vyhnout tomu, abychom eh, byli v situaci, kdy různé členské státy eh, budou obhajovat různé pozice na mezinárodních scénách bez jakékoliv eh, předešlé koordinace. Pokud jde o strategickou spolupráci v oblasti technologií, to je v oblasti technologií, tak zde bychom měli také i se podívat na trhy a na objemy, na Eh, trzích, eh, dejme tomu odhadem v příštích dvou dekádách. Mhm. Takže i eh, ta mm, i agentura pro energii tedy za dva, za tři měsíce vydá nové hodnocení technologií, ale pokud se nemýlím, mm, obnovitelné zdroje, účinnost energii a vše, co se týká sítí, ať jsou to přenosové sítě, mm, tedy i mikrosítě, <clears throat> tak asi to představuje asi 75-80 objemu na trhu. Víte, že pokud jde o e, ukládání uhlíku, tak přes ty miliardy, které jsme do toho vložili, tak zatím to nejde příliš rychle vpřed. Já neříkám, že bychom měli skončit s tímto projektem, ale mm, trhy spíše se zaměřují na účinnost energie, na obnovitelné zdroje a na otázku sítí. Rozvojové země jeden aspekt, asi kterému bychom měli věnovat větší pozornost. Tento rok je rok OSN rokem přístupu k energii, k energiím a v Dubnu v Banky Munus organizuje velkou konferenci a potom je to proces RIA, z RIA, kde ještě není úplně jasné, zdali ten proces přístupu k energii a proces z RIA budou Eh, samostatné pořád, anebo zdali se spojí v jeden proces. Ale určitě je to vynikající příležitost právě tento rok, abychom vyslali jasný signál, pokud vy jako rozvojové státy chcete <clears throat> skutečně se ucházet eh, o eh, politiku účinnosti energii, tak my jako Evropané vám pomůžeme rozpočtově a také i můžeme pomoci díky našemu know-how jako označování minimální standardy a <clears throat> nebo třeba ta koncepce těch pasivních eh, energeticky eh, úsporných pasivních domů a podobně. Potom biopaliva. Komise asi velice brzy <clears throat> eh, Eh, se eh, vyjádří tedy k tomu aspektu eh, využívání půdy a pro biopaliva. Takže pokud chceme, aby i rozvojové státy měly stabilní trhy a mm, ten vztah s Evropou, aby byl stabilní, tak musíme mít jasný životní cyklus, takové hodnocení životního cyklu biopaliv. pevná biomasa. To asi jedna oblast, kde máme regionální trhy v Evropě, takže eh, zde mm, vlastně mm, uh, especially coal power plant operators uh, start to buy pellets also. Palety, které eh, používáme, jsou především z Evropy, ale máme teď i další eh, možnosti na mezinárodních trzích, ať, je to, ať jsou Spojené státy, Rusko nebo Ghana, tedy africké státy. Takže zde se rozvíjí trh s biomasou, světový trh s biomasou. Pokud ale chceme mít stabilní trh, <clears throat> tak musíme především eh, ho postavit na kritériích udržitelnosti a jednat se třetími státy, jak eh, jim pomoci vybudovat institucionální kapacity, nejenom proto, aby mohli přijmout zákony, ale aby je mohli řádně aplikovat. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Edit. děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pogratulovat Edit, protože to, co udělala, je velice dobře napsané. Je to velice dobrý dokument, paní Hercog. A nemohu dodat mnoho. Jsou zde jenom eh, dva až tři body, na které bych chtěla upozornit kolegy. Zdá se, že znalosti o střední a severní Evropě jsou eh, téměř eh, jasné, ale potřebujeme více zmínek o východní a jižní Evropě kde došlo k velkému vývoji, pokud jde o energetiku. A tak jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. Snažila jsem se doplnit věci, informovat lidi o tom, co se děje na energetickém trhu eh, v jižní a v jihovýchodní Evropě. A další bod? Ten je, myslím, celkem jasný. Paní Hercog se velice zajímá otázku monopolů a o spolupráci mezi Evropou a Ruskem v oblasti energetiky. Já bych navrhovala, abychom vedli skutečný dialog s Ruskem. Tak, abychom měli vzájemně přijatelná opatření. Měli bychom se snažit eh, vyřešit eh, problémy a rozpory mezi energetickými trhy v Evropě a v Ruskem. Potřebujeme k ruskému energetickému trhu přistupovat jinak než do posud, takže na to jsem také odkázala. A také jsem odkázala na břidlicový plyn, protože Claude navrhl, abychom odkaz na břidlicový plyn vypustili. Nicméně Něco takového nemůžeme ignorovat. Je to nový produkt, který se dostává na světový trh. Produkuje se ve třetích zemích a mění energetickou mapu, například USA. A vede k obrovským změnám v cenách energií ve světě. Takže myslím, že bychom udělali chybu, pokud bychom eh, přinejmenším neodkázali na břidlicový plyn. V každém případě je to produkt, který existuje ve třetích zemích, a to v značné míře, takže na ně nesmíme zapomínat. A dále energetické vztahy nebo vztahy v oblasti energetiky znamenají, že potřebujeme stabilitu, potřebujeme dlouhodobé investice a potřebujeme také hledět do budoucnosti. E, nicméně nechceme e, se měšovat zahraniční vztahy s energetickou účinností. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, paní Del Castillo. Pane předsedo, já nebudu mít žádné připomínky vycházející e, z mých pozměňovacích návrhů, protože máme mít schůzi koordinátorů v pět hodin. A už je po páté hodině. Pan Vidal Quadras. Děkuji, pane předsedo. Zpráva Edith Herzog doplňuje zprávu kolegy Kristian Karinc o mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách s třetími zeměmi v oblasti energetiky. Tyto dvě zprávy bychom měli vnímat jako celek, protože umožní velice podstatně povzbudit rozvoj skutečné evropské zahraniční politiky eh, pro energetiku. Vytvoření takovéto politiky by bez pochyby mělo být prioritou Unie. Spravodajka to uvádí velice zřetelně, když říká, že naše obrovská e, závislost na zahraničí v případě e, dodávek e, energie, že to je vlastně slabost, kterou musíme přeměnit ve svou sílu, protože zároveň díky tomu jsme eh, jedním z největších dovozců energie a budeme-li hovořit jedním hlasem, pak tato eh, slabost, a zranitelnost se změní v sílu. A to bychom měli eh, učinit, protože pokud se nám to nepodaří, tak to bude opravdu smutné. Mně ta, ta, ten návrh se zdá dobrý, velice důsledný, jsou tam některé body, s nimiž se mohou plně stotožnit to je třeba zmínka o tom, že je potřeba vytvořit plně integrovaný eh, vnitřní trh s energií, což je nezbytné, chceme-li vést úspěšnou energetickou diplomaci, nebo také se tam říká, že pouze vzájemné propojení, vzájemná závislost a solidarita mezi členskými státy může vyřešit naši rostoucí závislost na třetích zemích. Samozřejmě je složité dávat pozměňovací návrhy k tak dobré zprávě. Nicméně já jsem si to ve vší eh, skromnosti pokusil. Pokusil jsem se přispět určitým zlepšením. Například jsem se pokusil posílit ten aspekt eh, týkající se interní koordinace mezi členskými státy při obhajobě společných postojů v mezinárodních organizacích, kde se projednávají energetická témata. Také jsem chtěl zdůraznit, že je zapotřebí připravit strategii pro zemi, jejichž energetická spotřeba velice rychle roste, protože to jsou nově rozvíjející hospodářství, jejichž eh, rychlost hospodářského růstu je vysoká. Dále eh, v tom smyslu, že energie bude rozhodujícím aspektem našich rozvojových politik a doufám, že paní eh, Hercog přejme tyto mé podněty jako pozitivní Eh, příspěvek. Každopádně bych ji chtěl poblahopřát k vynikající zprávě. Posledním řečníkem je pan Ody. Prosím, buďte stručný. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jenom takový malý problém s překladem. V odstavci 20, tam se hovoří o jaderné energii, slovo bezpečnost, eh, anglicky safety, to bylo přeloženo do francouzštiny slovem security. Tato chyba je velice frekventovaná. Jenom taková poznámka, protože <clears throat> tady, eh, ta, eh, takže tady třeba dělat rozdíl mezi eh, tedy těmi dvěmi významy slova bezpečnost, protože to spadá do různých kompetencí. A potom je tady stará myšlenka Jacques Delorse, která se nám pořád vrací a nedávno, před rokem, a to se týká vytvoření Evropského energetického společenství. Je to dobrá myšlenka nebo ne? Já bych rád, aby Evropská komise nám předložila takové porovnání, jak jiné kontinenty, se kterými si konkurujeme, jak oni řeší <clears throat> ten problém bezpečnosti nebo zabezpečení, pardon, zabezpečení dodávek energii, protože všechny kontinenty to řeší. A zemí takové porovnání s ostatními kontinenty, <clears throat> tady je to dobrá myšlenka nebo ne, abychom si mohli posoudit. Děkuji. Komise. Možná bych chtěla zareagovat na otázky pana Odyho. Yes, Miss Marquez, you have the floor. Thank you very much. Prosím, máte slovo. Děkuji, za prvé, já vítám pozměňovací návrhy. Určitě uznávají význam naší zahraniční energetické politiky, <clears throat> která nám pomáhá plnit naše evropské cíle, také i e, e, pledují pro lepší koordinaci mezi členskými státy a i e, s dalšími mezinárodními subjekty, organizacemi, to je zásadní. Také i vítáme tu rovnováhu <clears throat> kterou vnáší tyto pozměňovací návrhy, to znamená třeba spolupracovat s dodavatelskými státy, ale s dalšími spotřebiteli, našimi konkurenty. Dovolte zmínit dva body, kde bychom potřebovali to určitě vysvětlit. Ještě týká se to i toho Evropského energetického společenství. Za prvé návrh vytvořit právní nástroj, eh, kterým by se vytvořil systém Evropské energetické observatoře. Víte, že eh, Evropa již má takový systém eh, observatoře trhu, který funguje od roku 2008 a snaží se komise schromáždit informace a analyzovat hm, trhy hm, průřezově s cílem pomáhat eh, při rozhodování. Máme k tomu celou řadu publikací, pravidelných periodik, zpráv, <clears throat> takže asi pokud eh, hovoříte o novém návrhu, tak vězte, že již něco máme. A druhé velké téma je <clears throat> komise ve svém sdělení chce, aby Evropa hrála určitou roli při vyjednávání smluv se třetími státy. Tyto dohody, tyto smlouvy v zásadě mají usnadnit eh, eh, Eh, nebo eh, podporovat tu velkou infrastrukturu a řešit otázku regulace. Není cílem tam stanovat nějaké ceny či objemy, to ne, to dělají komerční subjekty a jejich smlouvy. Potom k návrhu o Evropském energetickém společenství. Externí zahraniční energetická politika to je postupný proces a v této fázi nepotřebujeme novou instituci. V posledních letech jsme udělali hodně, abychom poevropštili naši energetickou politiku. Nový právní základ uznává tyto cíle a je dobrým základem pro další kroky v této oblasti, včetně eh, zahraniční politiky, zahraničních intervencí. A závěrem, některé pozměňovací návrhy řeší věci, eh, které nejsou výlučně či jenom eh, propojeny s otázkou energie, třeba odkaz na politiku v oblasti infrastruktury, obnovitelné zdroje a podobně. To by se mělo řešit asi v dalších příslušných zprávách a samozřejmě s tím, že nechci některá anticipovat názory parlamentu k tomuto tématu. Děkuji. Thank you very much for the, for... Mnohokrát děkuji za schrnutí. Ještě paní Herzog má slovo, jestli chce reagovat. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. A myslím, že pozměňovací návrhy a jejich vysvětlení jde stejným směrem. Je třeba řešit otázku energetiky jako celosvětovou otázku. Nejsme jenom nakupujícím na tomto trhu, nejsme jenom závislí na tomto trhu, ale máme také co nabídnout, především pokud jde o nové technologie a Eh, znalosti. Já jsem hovořila se stínovými zpravodaji a mají stejný názor, eh, že pokud potáhneme za den pro vás, Evropa bude mít přidanou hodnotu, na kterou je nutné poukazovat. V nadcházejícím měsíci s vámi budu úzce spolupracovat, abychom zlepšili text, nalezli eh, kompromisy. Čekáme na AFET. Já myslím, že je potřeba vyřešit, s jakými mezinárodními organizacemi chceme spolupracovat. Nicméně to je spíše věc AFETu. Myslím, že ty připomínky z IMCO a DV text zlepší. Chceme vyslat jasný signál Evropské radě, a poukázat na to, že předat eh, nějaké kompetence na úroveň EU neznamená vzdát se národní suverenity, ale spíše přinést přidanou hodnotu. Hlasovat o tomto stanovisku v ITRE se bude 8. května. A nyní končím tuto schůzi. A pokračovat se bude zítra ráno v 9 slyšením o Horizontu 2020. Děkuji.